Bien, mesdames, messieurs, gagne... Dámy a pánové, prosím, abyste se opět posadili na svá místa. Eh, pan Kolbe má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Máme poněkud spoždění, tak bych, abychom navrhli, eh, abychom ušetřili čas, tak bych navrhl, Zaby nebylo možné jednotlivá eh, hlasování schrnout. Dokáží si představit, že většina z nás vlastně chce podpořit veškeré ty návrhy. Kdybychom je schrnuli, tak bychom ušetřili čas, kdybychom hlasovali en bloc. Merci pour cette contribution. Děkujeme, eh, vážený pane kolego, za tento nápad. Nejdříve bych se chtěl přesvědčit, že jste již vyzkoušeli své kartičky v našem hlasovacím zařízení. Uděláme takovou simulaci, zahajuji hlasování. to pouze, pouze testujeme, pouze to testujeme. Pouze, pouze testujeme, vůbec nic zatím ještě nehlasujeme. Chybí nám dva hlasy, dva. Takže poprosím ještě jednou kolegy, aby skutečně teda hlasovali všichni? Tři? Takže dva z vás sice použili kartičky, ale nehlasovali. Takže ještě jeden nebo jedna. Končím hlasování. Nyní nejprve vystoupí pan Gejer. A to jsou tři záležitosti, které se týkají rozpočtu 2017 oddíl 3. Takže, vážený pane zpravodaj, mohl byste nám, prosím, to nějak objasně nám říci, zda můžeme společně hlasovat? Děkuji, pane předsedo. Ano, skutečně máme tady tři velice rozdílné přenosy prostředků na stole. I z hlediska objemu je to velice rozdílné. Přenos transfer číslo 12 to je správní rozpočet, rozpočet na administrativu. Komise si tady žádá prostředky pro Evropskou školu ve Frankfurtu nad Mohanem a chce to navýšit o 46 milionů eur a vzít tyto peníze z administrativní rezervy. Kontext toho je to, že vyjednávání mezi komisí a Evropskou centrální bankou o účastnění se na nákladek ECB na Evropské škole ještě nebyla úspěšně dokončena Mohli bychom se zeptat, čím to je a kdy tedy můžeme počítat s tím, že ta jednání dospějou ke konci. Ty další dvě kategorie se týkají na okruh 4, to je zahraniční politika. Na jedné straně máme tady transfer 13 milionů eur z nástroje přispívání pro, ke stabilitě a, a míru a SP. To je vlastně E, evropský nástroj sousedství. A je tady tedy žádost o tento příspěvek e, a má se to dát do toho svěřeneckého fondu pro Afriku. A další transfer, to je okruh 4 rovněž, to už jsou v podstatě tři transfery, neboť je to značně velká částka, celkově 184 milionů závazky a 443 milionů platby. O to je tedy zažádáno a jde o posílení humanitární pomoci z Emergency Aid Reserve, z té tedy rezervy pro té naléhavé záležitosti a má se tady tedy ne zabránit humanitární katastrofě v africkém rohu, ale nějakým způsobem ji alespoň utlumit. Z obsahu hlediska můžeme souhlasit se všemi tře, se třema, třemi transfery. Mám otázku na komisi transfer 15, 16, 17. Já chápu, že jste to vzali z dvou různých zdrojů, ale ta 16 a 17 to je v podstatě úplně stejné, to se pokrývá. Pochází to se 42, to je ta rozpočtová položka, to je ta Emergency Aid Reserve, a jsou přesunuty do úplně stejné rozpočtové položky, takže proč, to, proč je to rozděleno dvou různých transferů? Nebylo možné to eh, vyřešit jedním transferem, ale z obsahového hlediska proti tomu nic nemám. Bien, au total, nous avons cinq virements. Pensez-vous qu'on puisse les voter Ano, tak co se týče těch transferů, takže to je pět různých transferů. Můžeme eh, to hlasovat en bloc, pane Kaviere? Mohli bychom takto získat čas. Eh, komise se výbor souhlasí? Komise rovněž? Ne? Takže první, první přenos, první transfer. A eh, chce komise něco říci? Otázce pana Gajera? Eh, on to nepochopil, proč to jsou dva různé transfery, když to vychází ze stejné rozpočtové položky a přesouvá se to do stejné. Teda sručně. Ano, já bych reagoval na otázku pana Gajera. Otázka je, proč tady máme separátní návrhy transferů pro ty tři krize. To je náležitost finančního nařízení. Pro každou krizi musíme mít separátní návrh pro transfery. To je jediný důvod. Jinak to klidně mohlo být jedno jediné hlasování. Dobře, otázka je 15, 16, 17 se týkají stejné krize, humanitární krize afrického rohu. A ty peníze jdou z dvou různých zdrojů. Jednak z toho z té, z té nouzové rezervy pro pomoc a jednak z té předvstupní pomoci. A ta z té nouzové pomoci se dělí na dva, na, na dva díly. Takže ano, my ten postup tady dodržíme, ale já bych řekl, že to je dosti odborná otázka, zda to tak má být nebo ne. Podívejte, jsou to tři transfery, protože tady máme tři separátní krize. Africký roh, Irák, to je druhý transfer, a za třetí Sýrie. Tak možná, že e, to zmatení vzniká kvůli tomu, že zde je také malá částka redeploymentu e, ze strany komise, která se týká jednoho z těch transferů. Děkuji, teď už to chápu. Dobře, takže o tom budeme hlasovat. První transfer číslo 12. Elektronicky zahajuji hlasování. Elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Jedna karta nehlasuje. Konec hlasování. 26 pro, 3, 3 proti. Takže to je přijato. Teď musíme rozhodnout o transferu 14 2017. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. přijato, 22 pro, 4 proti, 2 se zdrželi. Transfer 15, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato 26 pro 1 proti 1 se zdržel. Teď eh, transfer 16, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. 27 pro, jeden se zdržel. Číslo 17, zahajuji hlasování. Konec hlasování. 27 pro, jeden se zdržel. Tak, teď e, poprosíme pana Taranda, který promluví těm dalším oddílům. Je to série sedmi transferů, které ne nutně eh, vzhledem k částce musíme hlasovat. Takže pane Tarande, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, uvědomuji si, že můžeme odsouhlasit daleko více tra- transferů, než kolik děláme. Nicméně musím zdůraznit v kontextu nedávných zkušeností z transfery výboru regionu, že Rozpočet eh, je víc než jenom nějaká prognóza. Prognóza to je predikce, která předpokládá, jak se třeba něco bude dít a eh, nějak třeba zohledňuje, co se stane, ale rozpočet to je závazek takové prognózy, tedy že se zaručuje určitý výsledek a to je samozřejmě filozofická otázka, tento výbor si to musí nějak vyjasnit. Ale jenom abych vám eh, dal takovou ochutnávku těch důležitých změn eh, co do výdajů účetního dvora. Eh, celkem ty transfery jsou ve výši 467 tisíc euro, z čehož 45 jde na výdaje na zábavu a, a zkrátka výdaje členů instituce co do oslav 40. výročí existence účetního dvora. Instituce tvrdí, že při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2017 těch, eh, ty, ty oslavy 40. výročí neplánovaly. Ten skvělý nápad je napadl až později a já to samozřejmě mohu propojit s volbou Johana Parce z Estonska, který rád oslavuje, ví, jak se oslavy pořádají a rozhodně na to potřebuje dost peněz na eh, události tohoto typu. Nicméně ta, ta oslava stála eh, nějakých 60 tisíc. A potom Centrum pro eh, péči o děti dostává přitom pouze 25 tisíc euro na zvýšené náklady eh, na kuchyni. Takže já si myslím, že auditoři by se měli více starat o své děti, jinak nemají moc budoucnost. No a co do zbytku, můžeme být velice pozitivní, můžeme požádat kolegy, aby hlasovali pro. Děkuji. Zdá se, pane předsedo, že nemluvíte do mikrofonu. Já se vám moc omlouvám. Takže jste okomentoval těch sedm transferů, o kterých tu diskutujeme, přičemž to nenutně vyžaduje formální hlasování vzhledem k částkám. Můžeme tedy, prosím, považovat tyto návrhy za schválené výborem pro rozpočet na základě stanoviska? Ne, vy chcete hlasovat? Dobrá, ale musíme mít určitý Dobrá, tak budeme hlasovat. Takže první z nich. Možná, že bychom to mohli odhlasovat unblock. Pane Finči, souhlasíte s tím, abychom hlasovali unblock? Pane kolego, jsou některé, kde bych byl proti a jiné, kde souhlasím. Já bych raději, abychom to dělali individuálně, ale samozřejmě vy jste předseda, záleží na vás, já si rád nechám přesvědčit vaším názorem? No tak já nasměruji tu rozpravu a budeme dodržovat rozmanitost. Jsme v hluboce demokratické instituci, takže bych nechtěl, abyste vyšel z tohoto sálu dnes večer nějak frustrován. Takže se nyní budeme vyjadřovat k prvnímu z těchto transferů 03 až 17. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, takže končím hlasování. Schváleno 24 hlasy proti 3. 0,04 až 17. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Ne, nehlasovali všichni. Nicméně končím hlasování. 22 pro, 3 proti. 06, 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 pro, 3 proti. 07, C17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 pro, 3 proti. Nyní přejdeme k 08 C17. Zahajuji hlasování. Končím. 24 pro, 3 proti. 08, hm, o tom jsme hlasovali, ale ještě 0, 05 se 17 bychom měli hlasovat, takže zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. 24 hlasů proti 3. A nakonec 09 C17. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ne? Končím hlasování. 21 pro, 3 proti. Dobrá. Nyní přejdeme k položkám na budovy, na nemovitosti. To byla zpráva paní Holmajer. Pan Tarán se zmínil o dvou převodech, ale dostali, výbor to dostal pozdě a budeme hlasovat až 30. nebo 31. srpna. Chcete to vysvětlit, pane Tarande? Tak máte slovo, jestli k tomu chcete něco říci. Pokud eh, to budete chtít pro 31. srpna, můžeme, abychom nikoho nemátli. Eh, těmi složitými transfery, protože pokud si eh, vzpomínám, tak různé medaile za službu v účetním dvoře, to je obtížné, protože Elmar Brok je tady od narození a nedostal od parlamentu vůbec nic, žádnou medaili a oni chtějí dávat medaile za 20 let služby, no. Tak já nevím, eh, právě jsme hlasovali pro, takže pane předsedo, klidně mě zastavte. No, my en... Ne, ale poslouchejte, asi to necháme tak, protože v každém případě budeme hlasovat 30. nebo 31. srpna na schůz, na první poprázdninové schůzi. Takže teď budeme mluvit o politice v oblasti nemovitostí a konkrétně dvě transakce. Dvě transakce nejprve, které se týkají Evropské služby pro vnější činnost. Nejprve nákup pro delegaci Evropské unie v Kolumbii, ve spolu, eh, kde jsou v spolunájmu s Finskem. Máte nějaké otázky k tomu návrhu, který schválila zpravodajka paní Holmajer? Není k tomu otázka, takže budeme hlasovat. Budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. Končím schváleno 21 hlasy proti dvěma a dva se zdrželi. Druhá transakce se týká nákupu pro evropskou delegaci v Ghaně ve nájmu, ve společném nájmu s Německem. Spravodajka vyjádřila pozitivní stanovisko, nejsou žádné otázky, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 23 pro, 3 proti. Nyní jsme dokončili hlasování. Je mi líto, že jsem nebyl direktivnější. Stra strávili jsme nad tím více času, než bylo plánováno, ale bylo to v zájmu těch otázek. Jsou nějaké další otázky? Ne, chtěl jsem říct si, že příští schůze jsou naplánovány na 30. a 31. srpna a 14. září a chci vám popřát krásné prázdniny. Tímto končím schůzi.